Zahájíme vysvětlení hlasování. Eh, nejprve ke zprávě paní Grostetové. Eh, pan Roda. Mr. Roda. Pan Rode. Yeah, sorry. Sorry, chair. I'm... Ano, omlouvám se, paní předsedkyně, tady jsem. U tohoto návrhu směrnice eh, jsme dosáhli historického kompromisu. Jde o historickou dohodu. Eh, od chvíle, kdy jsem se stal eh, poslancem tohoto parlamentu, toto zaznamenávám jako historickou dohodu mezi oběma stranami, které až příliš dlouho stály proti sobě, Rada a parlament, Eh, nyní po obrovské práci jsme dosáhli kompromisu, který přinese prospěch pacientům a eh, který umožní zkrátit čekací lhuty na ošetření lékařská, které jsou neospravedlitelné a zároveň Eh, budeme mít kontrolu eh, ze z eh, lékařského hlediska, z hospodářského hlediska nad tím, jaký je vývoj. Já si myslím, že to je skutečně vynikající výsledek pro pacienty v členských státech. Můžeme blahopřát svým vyjednavačům a především bych rád poblahopřál evropským občanům k tomuto výsledku. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Rode. Poprosím o klid v sále. Opuštěte prosím, sál v klidu a v tichosti. Další na mém seznamu je pan Mastela. Mr. Mastella? Pan Mastela, prosím. Tady jsem, paní předsedající. Až do posud panovala příliš velká nejistota ohledně eh, přístupu k zdravotní péči a proplácení výdajů při přerančním poskytování péče. To, co jsme dnes schválili, přinese prospěch všem pacientům v celé Evropě. Něk- budou zaručeny, zaručena tedy některá práva a některé typy péče. Jde o dostupnost a vysokou kvalitu při poskytování nutné péče. Potřebujeme ještě vnes větší jasno do obsahu těch eh, ustanovení a toho, co budou členské státy rozumět poskytnutou péčí. Eh, Ta aktuální definice nestačí. Eh, Myslím si, že by bylo vhodné kvůli pacientům to postavit a vyjít tedy z eh, potřeb pacientů a nikoli z eh, hospodářských zájmů a potřeb. Děkuji, pan Perello Rodriguez. Mr. Perello Rodriguez. Pan Perello Rodriguez. Děkuji, paní předsedkyně. Španělská delegace socialistů hlasovala pro, stejně tak jako zbytek naší skupiny, ale chtěl bych tady vyjádřit svou obavu, protože do této směrnice se začlenily eh, otázky transplantace orgánů mm, oproti názoru výboru na ochranu životního prostředí, Eh, protože původně neměly být transplantace orgánů začleněny do této směrnice. Doufejme, že to neovlivní legislativu, kterou zpracováváme tady v parlamentu, protože eh, eh, transplantace orgánů, tato otázka tady byla schválena, bylo by dobré, aby prostě se tímto začleněním nepoškodila práce, kterou jsme tady dělali tak dlouho eh, a snažíme se pomocí této legislativy eh, zachránit mnoho životů, eh, čili musíme sledovat, aby se završily skutečně cíle této směrnice. Děkuji, pan Messerschmidt. Děkuji. Tady se jedná o otázku Eh, která je upravována soudem, Evropským soudem. Eh, nejrůznější soudy vyvíjely tlak na vybrané instituce, aby vůbec vznikla tato směrnice, která byla dnes odhlasována. Měli bychom samozřejmě zlepšovat možnosti pro občany, aby mohl se jim dostat dobré zdravotní péče, ale problémy, které vzniknou díky této směrnici, vrhnou stín eh, na pravidla, která tady existovala bude moci vzniknout takový tlak na určitou zemi, že čekací seznamy budou nekonečně dlouhé. Možná, že předběžně se něčeho dosáhne, ale když teď třeba lékaři například z Dánska, odkud pocházím, nebo z Německa, nebo z Nizozemska, eh, budou posílat lidi pryč, nebo naopak přijou, tak vlastní občané toho státu budou stát až vzadu v té frontě navzdory z té skutečnosti, že přispívali eh, za eh, placením zdravotních eh, příspěvků. Je tady potenciální nebezpečí této směrnice, která povede spíše k nevýhodám. Mr. Higgins? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, pan Messerschmidt eh, řekl, že s tím přišel soudní dvůr, ale já to vítám a chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za vynikající zprávu, protože tady pacienti budou mít k dispozici úplná a transparentní informační data a bude možné, aby tedy pacienti, kteří mají vzácné choroby, měli možnost těžit z diagnózy a léčby tam, kde je to jinde k dispozici. Takže pacienti mají teď volbu na základě nikoliv eh, prostředku, ale potřeb a není to pod nátlakem. Takže je to velice dobré a umožňuje také spolupráci mezi členskými státy. Vítám také zkušenost, že to úplně staví mimo zákon věc, kterou by se dala zneužívat a to je totiž takzvaný turistika za, kvůli léčení. Takže je to krok eh, ve správném směru, posilování spolupráce mezi členskými státy Evropské unie. To je dobrý dobrý den pro pacienty v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Legri. Tak já jsem chtěla hlasovat pro zprávu eh, svého kolegy pro přeshraniční přístup eh, k zdravotní péči. A já si myslím, že my jsme měli, tedy máme za sebou už víceméně eh, mnoho let právní nejistoty, ale tento text nám umožňuje jasně stanovit a zjednodušit podmínky, za kterých evropští občané mohou využívat eh, svoji zdravotní péči bez ohledu na to, z které země pocházejí, tedy z které členské země Eh, pocházejí, dostanou to proplaceno a mohou tedy i cestovat za specifickým léčením, které třeba není k dispozici vždy a všude. Toto dává evropským občanům nová práva a je to tedy velice zásadní krok k mobilitě občanů v Evropské unii. Děkuji vám. Já jsem hlasoval pro zprávu paní kolegyně Grostet. Je dobře, že konečně se nám daří implementovat výsledek dlouhých jednání. Je to dobrý kompromis, který zajišťuje také národní zájmy občanů. Pro země, jako je Polsko, moje země, Eh, dává možnost pacientům dostat se ke své péči dříve, poněvadž u nás existují velice eh, dlouhé čekací doby na závažné operace a eh, na čase někdy velice záleží. Občané si nyní mohou vybrat, kde se nechají operovat, aniž by museli čekat dlouho ve své vlastní zemi. A to je důležitá možnost. Doufáme, že bude možné, aby takovéto takováto léčba byla refundovatelná pacientům kdekoliv si ji nechají provést. Je to důležité pro vnitřní trh se zdravotnickými službami. Myslím, že to taky zvýší konkurenci a zvýší úroveň. Tak prosím, abyste respektovali řečnickou dobu, ať to všechno stihneme. Paní Guinness. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vítám tuto směrnici ke zdravotnickým službám, ale určitě tam budou detaily, které budou na překážku. Chci říci ale, že tato směrnice vstoupí v platnost až za nějakých 13 měsíců. Nicméně Přesto je možné, aby se občané už dnes snažili tedy získat přeshraničně tu léčbu a pokusit se ji také dostat proplaceno. Eh, já jsem eh, se snažila vypracovat eh, jaký systém otázek a odpovědí, proto aby se také všichni snáze vyznali v této komplikované směrnice. Najděte je na mých webových stránkách. A je důležité, aby se o tom lidé dozvěděli, poněvadž je to skutečně velice pozitivní pro všechny. Děkuji, pan Kalanelský. Bardzo, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Lidé v Evropě jsou stále mobilnější. Pracujeme v zahraničí, cestujeme a máme možnost získat zdravotní péči za hranicemi. A lidé musí mít právo na léčení v jiné zemi pokud je to třeba. Samozřejmě musíme mít odpovídající nástroje pro to, abychom zabránili turistice v oblasti zdravotnictví. Zároveň musíme ale umožnit pacientům, kteří potřebují být léčeni v zahraničí, aby tuto léčbu mohli dostat. Mám na mysli především lidi, kteří eh, trpí specifickými chorobami, eh, které musí být léčeny ve specializovaných centrech. Nesmíme zasahovat do lékařské politiky a lékařského systému v členských státech. To je pravomoc členských států. Tato směrnice jde správným směrem a tak jsem ji podpořil. Arvoisa rouva puhemies, oli korkea aika luo... Děkuji paní předsedající. Je opravdu přiměřené, že teď přijímáme evropská opatření pro to, abychom zvýšili bezpečí pacientů v Evropě. Je důležité mít na stole směrnici, která není napojena na směrnici o službách. Během přípravy eh, jsme museli konstatovat, že ve směrnici o službách eh, jsou ještě značné nedostatky, co se týče práv pacientů. Tento text zavazuje členské státy k tomu, aby nestanovovali příliš dlouhé čekací doby v jednotlivých členských státech. Víme o tom, že některé členské státy by mohly mít potíže s tím proplácet náklady v přihraničních oblastech, kdybychom takovýto text neměli. A mohlo by to vést až k tomu, že dobrý stav a dobrý zdravotní stav občanů by se opíral pouze o to, jestli mají nebo nemají k tomu prostředky. Musíme se postarat o to, aby občané dostávali dobrou zdravotní péči, ale aby si mohli dovolit zdravotní služby i přeshraničně. Paní Harkin, paní předsedkyně, já jsem velice ráda, že jsme dnes dosáhli doho, uh, schody. Uh, zajistíme tak, že pacienti budou mít přístup k přeshraniční zdravotní péči a všichni budou mít proto stejné podmínky. Předchozí řečníci řekli, že samozřejmě zde existují některé problémy. Je zde protinávrh, protože došlo k výzvě vůči tomuto systému u Evropského soudního dvora. A my jsme spolu s radou udělali to, že jsme zajistili, že lidé budou mít přístup k přeshraniční zdravotní péči a my se snažíme v této oblasti upravit legislativu. Vzájemné uznávání předpisů mezi členskými státy je také velice důležitá otázka. Nejde té pouze o zdravotní péči, ale také o následnou péči. Tento detail bude třeba dále upravit, dokončit. Finanční, v době finanční krize celá řada občanů si klade otázku, zda Evropa správně funguje. Ale já si myslím, že dnes můžeme říci s určitou jistotou, že Evropa skutečně funguje. Pan Barton. Paní předsedkyně, já jsem hlasoval proti tomuto opatření týkající se práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, protože je to jenom eh, další zátěž pro eh, daňové poplatníky v Británii. Eh, národní zdravotní systém v Británii je už v současné době eh, zneužíván eh, zahraničními eh, lidmi a to stojí daňové poplatníky miliardy liber každý rok, především v Londýně. Zdravotní systém v Británii bude ještě více zatížen tím, že tam budou přicházet lidé ze zahraničí, kteří do tohoto systému neplatí. Je správné, že zahraniční osoba v Británii eh, bude mít nárok na eh, nouzovou péči. Eh, nicméně není možné, aby lidé měli nárok na normální péči ve chvíli, kdy neplatí do systému. Něco takového není správné. A já se domnívám, že toto je další důvod, proč by Británie měla opustit EU. Pan Takula? Vážená paní předsedající, já vnímám jako velice důležitou etapu to, že jsme dosáhli toho kompromisu mezi parlamentem a komisí, že tedy můžeme jednat přeshraničně v této oblasti, tak zajistíme, že v mnoha členských státech ubudou lidé ve frontách, které tam v současné době stojí. A důležité také je, že mohem, můžeme Eh, zaručit zájmy pacientů a zaručit dodržování jejich práv. Současně ale musíme dbát na bezpečnost, to musí být naší nejvyšší prioritou. Musíme zajišťovat, aby byly dodržovány standardy a aby byly dodržovány na všech úrovních v jednotlivých členských státech. Jsem rád, že zpráva Krostet byla přijata a doufám, že to povede k vyššímu životnímu standardu občanů v Evropské unii a také k vyššímu standardu bezpečnosti. Doufám také, že pacienti se budou dříve uzdravovat. Děkuji. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die... Já se domnívám, že je důležité, abychom na národní daňové systémy eh, nepoužívali proti společnému trhu a zejména při poskytování služeb je to důležité. Eh, tady je třeba rovný přístup. Nyní tady máme negativní eh, příklad z Maďarska, kdy se se zpětnou platností eh, zavedly limity pro zdanění v určitých oborech. Já si myslím, že eh, to by se nemělo opakovat ve zdravotnictví a já bych skutečně prosil eh, pana předsedu Orbána, aby svou koncepci ještě jednou promyslel, poněvadž to jde proti duchu společného trhu. Thank you very much, uh, Madam Děkuji, eh, paní předsedkyně, a přeji vám eh, šťastný nový rok. My eh, v parlamentu jsme se většinově shodli na tom, že věříme ve funkční společný trh. Jestliže tedy moji voliči mi říkají, že, nebo napíšou mi, že hm, nedostanou dostatečně dobrou péči tam, kde bydlí, ale chtějí se nechat šetřit jinde, čelí právní nejistoty. A právě proto já vítám tuto směrnici. Doufáme, že se nám podaří to, že pacienti budou hlasovat nohama, to znamená odcházet od tamtud, kde je zdravotní péče mizerná, tam, kde je lepší. A tím budou vytvářet tlak na vlastní zdravotnický systém, aby se zlepšoval. Já si myslím, že je třeba, abychom zjednodušili postup, podle kterého členské země mohou žádat kompenzace navzájem od sebe. A my doufáme, že tato směrnice bude důvodem k hrdosti. Děkujeme. A nyní eh, k pan Higgins k další zprávě a to je o lesnictví. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro tento návrh usnesení o e, dohodě mezi EU, a Kamerunem a Koňskou republikou. Pokud jde o e, lesnictví, je zásadní, aby e, tropické lesy byly zachovány, abychom udrželi rovnováhu v našich ekosystémech. Je také důležité, abychom chránili domorodé obyvatelstvo těchto lesů jsou to lidé, kteří jsou pod velkým tlakem kvůli zneužívání jejich životního prostředí v důsledku těžby dřeva velkými společnostmi. A dochází zde k ničení lesů, na kterých životy těchto lidí závisí. Já jsem předložil pozměňovací návrh, ve kterém se praví, že lesnictví by mělo být veřejným statkem a že by mělo být demokraticky kontrolováno domorodci a pracovníky, kteří um, žijí v této oblasti. Děkuji. Nyní zpráva uh, Martin, pan Messerschmidt. Děkuji, paní předsedající. Volný obchod to je samozřejmě jediná cesta, která může vést k blahobytu. Vidíme to na trzích v Evropské unii, ale samozřejmě to platí i pro rozvojové země. Je to jediná správná rozvojová iniciativa, kterou provádíme a kterou můžeme provádět ve světě. Když se teď díváme na ostatní velké regiony světa a na to, jak se tam ostatní státy chovají, dohody, strategické partnerství, tak vidíme, že vždy dochází k těm dohodám o volném obchodu. Máme takovou dohodu s Jižní Amerikou, s Ázií, s Mercosurem a tak dále a tak dále. Máme řadu těch dohod. Ale zdá se, že ve srovnání s ostatními dohodami jsme zde poněkud ochrnuti. Nějak jsme se e, ocitli na té globalizační klouzačce a kloužeme se po ní. Teď máme dohodu s Papuou Novou Gvineou a Jedině tato dohodla je, dohoda je výsledkem letého vyjednávání. Dobře máme eh, dohody s dalšími zeměmi, s Čínou, s Indií a s ostatními zeměmi, které nám ubírají pracovní místa. Myslím, že občané budou zklamáni. No, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že eh, nejlépe prosperující společnosti jsou nejsvobodnější a nejsvobodnější společnosti prosperují a z tohoto důvodu musíme uznat roli, kterou hraje svobodný obchod. A bohužel, když se na mezinárodní úrovni hovoří o svobodném obchodu, musíme uznat, že vyjednávání z Doha bylo pozastaveno, což je nešťastné a vede to k bilaterálním dohodám. A Můžeme pomoci občanům chudších zemí tím, že uvolníme obchod. Nicméně je třeba, aby se tyto země přizpůsobily tomuto volnému obchodu. Celá řada spotřebitelů se mě ptá, proč v rozvojových zemích nemají stejný přístup ke službám a zboží jako my na západě. My jim můžeme pomoci, aby toto měli, tím, že budeme podporovat svobodný obchod. Děkuji. Your microphone is, oh. Oh. Yeah, now it's okay. Thank you. For a long time the Pacific has... Děkuji. Pacifik je určitou popelkou a v iniciativě Evropské unie pro rozvojové země. Já jsem rád, že nyní můžeme říci, že iniciativy, které učinilo Fidži a Papua Nová Guinea, pokud jde o vytvoření partner, eh, dohody o hospodářském partnerství, eh, Tyto iniciativy nám umožní uvolnit obchod a také umožní těmto zemím, aby obchodovali lépe mezi sebou. Nejlepší věc, která vyplývá z těchto dohod, je, že pravidla týkající se rybolovu konečně umožní lidem v Tichomoří, aby přišli s přidanou hodnotou v oblasti rybolovu a Často se do této oblasti importují ryby, navzdory tomu, že okolní moře jsou plné ryb. A lidé nyní budou moci zpracovávat ryby, které chytí a budou moci tyto ryby exportovat do Evropské unie. To je krok ku předu a je to také krok eh, ku předu ve smyslu snižování chudoby. Nyní se dostáváme k mezinárodní adopci v Evropské unii a prvním řečníkem je paní Macara paní předsedající. Dnes jsem hlasovala pro eh, mezinárodní adopci v Evropské unii. Mezinárodní adopce jsou opravdu určeny proto, aby děti získaly stálou rodinu, aby získaly stálou rodinu tam, kde pro ně není možné najít stálou rodinu v jejich členské zemi. U mezinárodních eh, adopcí je důležité zaručit, aby adopce probíhala v zájmu dítěte, aby byla dodržována jeho práce a aby nedocházelo k obchodu s dětmi. Kromě toho musíme zaručit také to, aby celý ten proces mezinárodních adopcí byl zjednodušen. Často totiž dochází k tomu, že celý proces je doprovázen hromadou byrokracie a rodiče nejsou nějak motivováni k tomu, aby dítě adoptovali. Rumunsko je jedinou zemí, ve které je mezinárodní adopce zakázána zákonem. Je tam 17 tisíc sirotků, 20 tisíc eh,

Paní McGuinness. Paní předsedkyně, já se domnívám, že celá řada poslanců tohoto parlamentu si není vědoma a určité války slov eh, v této oblasti, pokud je o adopci. Já si myslím, že to je velice špatné. Pokud skutečně chceme se soustředit především na práva dítěte, to jsme udělali v tomto parlamentu a v tomto usnesení, poté uděláme dobrou věc pro všechny děti, ať už jsou z jakéhokoliv členského státu. Já se domnívám, že je důležité, abychom se nesoustředili na specifické členské státy, ale abychom uznali, že všechny členské státy mají opuštěné děti eh, nebo děti, o které není eh, správně postaráno a které potřebují eh, nejrůznější formy péče. Potřebujeme se možná podívat na otázku byrokracie, ale přesto eh, je třeba eh, nezapomenout na dohled. Eh, chtěla bych říci, že ti, kterým se adopce podaří, jsou většinou lidé pod velkým dohledem. Děkuji, paní Ranculi. Děkuji, paní předsedající Moje myšlenky teď směřují k těm tisícům párů, které v současné chvíli mají potíže s tím, aby mohli adoptovat dítě. Adopce je hodnotou, je to důkaz lásky a e, díky ní se přijímá dítě do rodiny, dítě, které už nemá vlastní rodiče. Dítě které se narodí, má právo žít v rodině a musíme mu nabídnout nový život. Sirotkům tedy musíme pomáhat proto, aby mohli žít vstříc šťastné budoucnosti. Přijetím tohoto usnesením vysíláme silné poselství. Politika společenství musí být taková, aby abychom pomohli rodinám překonat složitou rodinnou situaci. Byrokracie a zdlouhavé procesy administrativní nesmějí vést k tomu, že Eh, děti ztratí sen na dobrou budoucnost. Um, Paní předsedkyně, já výchám návrh usnesení o kterém jsme dnes hlasovali o mezinárodní adopci. Znám řadu svých voličů, a kteří procházejí tímto procesem nebo jim prošli v minulosti. A já jsem velice ráda, že eh, nakonec eh, mají rodiče i děti a z tohoto procesu radost. Nicméně adopce je dlouhá cesta a často trvá několik let. A často lidé musí čelit byrokracii a je správně, že tento parlament se snaží hledat způsoby, jak snížit tuto byrokracii a jak zjednodušit proces adopce. Nicméně je nutné mít na paměti také potřeby a bezpečnost dětí, které jsou ohroženy je nutné bránit eh, děti, aby se nedostaly do rodin, eh, kde nebudou mít eh, správné prostředí. nicméně často dochází k tomu, že rodiče celý proces vzdávají a to je špatné jak pro rodiče, tak pro děti. Paní Muscardini? Presidente, in Europa... Děkuji, paní předsedkyně. Kolik let jsme se v Evropě snažili vyřešit problematiku mezinárodních adopcí a dnes zde konečně máme rezoluci, které, která nějakým způsobem řeší komplikující se situace. S tím, jak vstoupili do Unie nové země, eh, dále se zkomplikovala situace pro páry které jsou bezdětné, ale chtějí dětem, které jsou osiřelé, poskytnout rodinné zázemí. Na jedné straně se zvyšuje objem byrokracie, na druhé straně ovšem máme pašování orgánů, lidských orgánů a dětskou pornografii. Takže je podstatné, abychom mezinárodní systém adopcí urychlili tak, abychom zde měli celoevropský systém, který zajistí budoucnost eh, dětem v nouzi. Děkuji. A děkuji vám také za eh, výborný způsob vedení schůze. Mezinárodní adopce Eh, jsou samozřejmě velice důležité. Je důležité, abychom to vyřešili správným způsobem. A já velice vítám tuto rezoluci, která říká podobně jako předchozí rezoluce mnoho rozumného, mnoho chytrého, eh, mnoho dobře formulovaného. Já se snažím pomáhat svým voličům a není to jenom o tom, Eh, abychom formulovali rezoluce. My nejsme jakýsi eh, maják pro celou Evropskou unii, abychom tedy zjednodušili eh, život lidem. Já bych skutečně byla velmi ráda, kdyby to, co je v té rezoluci dobrého, aby se skutečně proměnilo v život my musíme celou situaci zlepšit, jinak eh, když se nám to nepodaří, tak eh, to bude velmi smutné. Děkuji, paní Takula. Arvoisa puhemies. Myös... Děkuji, paní předsedající. Já bych rovněž rád podpořil ten text, který se týká mezinárodní adopce. Tváří v tvář jsem mohl sledovat několik konkrétních příkladů a vím, že je zde velice silná byrokracie. Té je možné se zbavit a tí, tím ty procesy urychlit. Samozřejmě, že můžeme zaručit také transparentnost celého procesu. Je totiž nejdůležitější, abychom jednali vždy eticky korektně a abychom nepodporovali obchod s lidmi. Důležité je také zajistit, aby dítě nebylo nástrojem v rukou někoho jiného, ale dítě musí najít láskyplný domov a to díky té adopci. A musíme se k němu chovat jako k důležitému jedinci. Je také důležité, abychom dítěti zaručili jeho možnosti a práva, aby získalo právo eh, na získání maminky a tatínka. Je potřeba dívat se na všechny souvislosti případů. Samozřejmě není to vždy úplně jednoduché a víme, že existují kulturní rozdíly, které se odráží také v naší DNA, ale nejdůležitější je najít láskyplný domov pro děti, tak, aby se děti mohly vyváženě vyvíjet. Nyní se dostáváme k, ke stabilizační a asociační dohodě e Srbsko. A první na seznamu je pan Messerschmidt. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Srbsko A pokud se podíváme na jeho historii v posledních tisíci letech eh, hodně trpělo. Nejdříve tam byli Turci, poté Němci, poté Rusové. A nyní existuje konečně možnost tuto bolestivou minulost změnit a ukončit tyto špatné časy. A změnit tyto špatné časy v pozitivní budoucnost. a v Bělehradě a bylo e, na to proběhla zde válka, stejně tak jako v ostatních e, balkánských státech. Víme, že je nutné e, se Srbskem spolupracovat a snažit se ho mít za přítele. Je třeba zanechat eh, minulost minulostí a hledět do budoucnosti. Děkuji paní předsedkyně. Pan Mikolášik. Thank you, Madam Chair. Děkuji paní předsedkyně. Dohoda o stabilizaci a předružení mezi Evropským společenstvím a Srbskem vytvoří základ pro úzké a trvalé vztahy založené na vzájemnosti a společných zájmech v oblasti politické, hospodářské politické i institucionální a přispěje ke stabilizaci Srbska a celého Balkánu. Pro Srbsko je to také nová příležitost transformovat se a prosperovat díky celkové restrukturalizaci a modernizaci hospodářství. Nicméně jsem přesvědčen, že Srbsko musí i nadále upevňovat demokracii a právní stát, více se soustředit na reformu soudnictví a veřejné zprávy, musí uplatňovat principy spravedlnosti a musí posilnit administrativní a soudní struktury. Za základní podmínku integrace Srbska do EU považuje dořešení zásadních případů porušování lidských práv a také úzkou spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Děkuji.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 Eh, bereme na vědomí, takže pan Hanan. Děkuji, paní předsedkyně. A eh, děkuji eh, všem za trpělivost v tomto dlouhém zasedání. Jestliže si máme vybrat mezi demokracií a supranacionalismem, Evropská unie se vždy obrací k supranacionalismu. A je to jasné zvláště v politice na západním Balkánu my eh, se snažíme chránit v Makedonii, eh, v Bosně a tak dále. A proč? Proto, aby se nemohly uskutečnit, realizovat etnografické hranice. Ale eh, demokracie prostě může velice těžko fungovat, pokud se nebude respektovat jejich vůle protože lidé se potřebují nějakým způsobem identifikovat se svou vládou. To je demos, demos je ten lid, lid se potřebuje identifikovat. Já netvrdím, že by to snad mělo být jednoduché, eh, možná, že eh, obyvatelstvo to eh, může být příliš rozptýlené, na to nevím. Ale jestliže eh, opravdu vezmeme eh, z toho demokracie to slovo, eh, ta část demo, zbýde nám pouze jakási vláda. Děkuji, pan Diva. Mikrofon, prosím. You have a problem with your microphone again. Yes, I do, yes. Good. Uh, this is very good news indeed. Tohle je skutečně dobrá zpráva, paní předsedkyně. Když si vzpomeneme na to, jakou dlouhou cestu Srbsko urazilo v oblasti právního státu a mezinárodního práva. Když se podíváme na to, co Srbsko bylo před 20 lety a co je teď, myslím si, že musíme vyjádřit uznání a pochválit eh, srbskou administrativu za ty kroky, které učinila v této době a učinila Srbsko právním státem a také s ohledem na vztah s Kosovem. Zdála, zdá se, že právní stát nyní v Srbsku funguje. A také s ohledem na mezine, Mezinárodní soud pro bývalou Jugoslávii. Zdá se, že právní stát funguje. Zároveň eh, se zde vytváří nezávislá eh, státní zpráva. Rovněž kodáňská kritéria jsou dodržována. Takže ve všech těchto nejrůznějších aspektech tato země učinila velký krok. Dříve to byla země, která, kde právě skončila válka a nyní se ukazuje, že je Srbsko dobrým partnerem pro ostatní země Evropské unie a já Srbsku gratuluji. Děkuji. Nyní se dostáváme ke zprávě Kačin a slovo má pan Bilan. Mám ještě ošetření zprávy Serbii, jeżeli mogę. Mnohokrát děkuji. Já se chci vyjádřit ke zprávě týkající se Srbska. Dohoda mezi Evropskou unii a Srbskem je milníkem na cestě Srbska do Evropské unie. Tato dohoda otevře Evropskou unii Srbsku. Já podporuji tuto dohodu a vyzýváme členské státy, aby ji co nejrychleji ratifikovali. Integrace Srbska do Evropské unie bude znamenat spolupráci eh, s Mezinárodním soudním dvorem pro bývalou Jugoslávii. A rovněž to bude znamenat dialog o Kosovu. Srbsko rovněž bude muset eh, bojovat proti diskriminaci namířené na Romy. Jsem velice rád, že zde dochází k rozvoji demokracie a lidských práv. Zároveň jsem velice ráda za hospodářský rozvoj v této zemi. Nyní další zpráva, Matias, první je pan Mastela. Presidente, ho votato a di questa relazione. Paní předsedající, já jsem toho názoru, že zprávy k Alzheimerově chorobě a jiným formám demence. A to říkám z vlastní zkušenosti, protože můj otec touto chorobou trpěl, je velkým pokrokem. Je možné sloučit různé politiky v oblasti zdravotnické péče a proto jsem hlasoval pro. Pokoušíme se odstranit rozdíly v Evropě, chceme vytvořit společný evropský prostor v této oblasti a v přístupu ke zdravotnictví by měl být opravdu rovný přístup. Je potřeba zlepšit eh, život pacientů a je potřeba vědět více o té nemoci. Z toho důvodu je eh, dobré podporovat výzkum. Členské státy také musí projevovat solidaritu a musí sdílet eh, dobré příklady praxe. Je také potřeba zajistit větší koordinaci mezi členskými státy, aby bylo možné na Alzheimerovu chorobu odpovídat solidárně. Je potřeba také včas diagnostikovat tyto choroby a včas je začít eh, léčit. Prospěje to eh, pacientům, jejich rodinám i ostatním oblastem. A ten systém může fungovat pouze tehdy, když jednotlivé členské státy budou považovat národní akční plány za priority. Pan Kelly. Děkuji paní předsedající. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu a jsem velice rád, že tato zpráva byla přijata. Musím říct, že jsem se účastnila všech eh, rozprav eh, v parlamentu, ale neměl jsem příležitost hovořit a tak bych chtěla využít eh, této minuty k tomu, abych řekl několik věcí. Nejdůležitější věc je, že potřebujeme výzkum. Potřebujeme výzkum, který najde příčiny této choroby. Je třeba zjistit, jaké faktory způsobují tuto nemoc jestli zde jsou například genetické faktory. Proč více žen trpí touto nemocí než mužů? To jsou důležité otázky a my musíme být schopni na tyto otázky odpovědět. V tom nám může pomoci výzkum. Musíme to udělat proto, abychom nalezli lék na tuto chorobu. Pan Kalinovský. Paní předsedkyně, Alzheimerová nemoc to je jeden s jedna věc, na kterou zasud neumíme odpovědět, neumíme reagovat. Zrůstá počet postižených a také to souvisí s další dobou dožití. Problém demence se týká nejenom těch, kteří touto chorobou onemocní, ale také jejich nejbližších, kteří musí věnovat velkou péči a velkou část svých životů péči o ně je to tedy problém a samozřejmě je správně předmětem iniciativy na zlepšení eh, kvality života. profilaktické projekty a další projekty to určitě musíme podporovat a je na nás, abychom udělali všechno pro to, abychom pomohli těm, kteří jsou nemocní a bránili dalším. Děkuji. Nyní eh, k rezoluci o inhalátorech pro astmatiky. A jako první promluví pan Higgins. Um, Děkuji, paní předsedkyně. My jsme de facto chtěli hovořit eh, k eh, Alzheimerovi, ale nicméně dobře. Tato zpráva se zabývá z mnoha aspektů, z mnoha hledisek Eh, velkou, velkou výzvou, tedy Alzheimerem. Realita je, že z hlediska eh, obav člověka z eh, vážných chorob, jako je data Alzheimer a jako je třeba rakovina, tak my se snažíme tedy eh, přijít na diagnózy a potom na vhodnou léčbu. Už eh, v roce 1906 eh, byla objevena Alzheimerova choroba, nicméně do dneška nevíme přesně, co ji způsobuje a co s tím. Jsou to velké výzvy. Čili je třeba diagnostikovat příčiny, a pak potřebujeme skutečně najít opravdovou léčbu. Děkuji, pane eh, Higginsi, byste asi nechtěl hovořit o inhalátorech. Dobře, děkuji vám. Není paní Matera a paní Muscardini eh, už tady nejsou, takže dám slovo dalším a budeme se zabývat situací na Haiti a promluví pan Kamal. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni ti, kteří byli na Haiti, viděli obrovský rozsah zničení a my víme, co se tam stalo. Bylo samozřejmě správně, že nevládní organizace a Evropské společenství spolupracovali přímo na místě při eh, rozdělování pomoci. Ale rok uplynul a teď se potýkáme s problémy. Eh, Haitiané mají pořád jenom velmi primitivní nástroje. Eh, je tam zdravotní krize, ale také se obracíme na komisi, aby vyvinula úsilí o to, aby přiměla haitskou vládu k řešení problému. Otázkou zůstává role privátního sektoru. A dá se říci, že je správné, že sice pracujeme s mezivládními organizacemi, ale je třeba nyní více uznat roli soukromého sektoru. Pan Diva. 5% trosek na Haiti bylo a po zemětřesení, jeden rok po zemětřesení odstraněno. Milion lidí nemá střechu nad hlavou. 230 tisíc eh, zemřelo, 300 tisíc je zraněno a 15 obyvatelných oblastí nemůže být obýváno. Proč jenom 5 trosek a eh, bylo odstraněno? Eh, když dojde k zemětřesení, a celá řada budov se zhroutí. A kdo ale tyto trosky může odstranit? nevládní organizace nebo Evropská unie ne. A tyto trosky může odstranit jenom, může odstranit jenom těžké zařízení, které má vojsko a armády. A co se stalo, když armády přišly pomoci? A levice tohoto parlamentu a levice celého světa řvala aby tyto armády z Haiti odešly. A nyní celé toto místo zůstalo tak, jak bylo před rokem. To je politická ostuda, že nebylo uznáno, k čemu na Haiti skutečně došlo a co Haiti potřebuje. Já za to viním levici tohoto parlamentu a levici celého světa. Děkuji. Nyní se dostáváme k poslednímu dobu, bodu na pořadu jednání a to je porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě. Pan Takula. Kiitoksia, se. Děkuji, paní předsedající. Ještě k situaci na Haiti. Několik slov. je důležité říci, že e, co se týče koordinace, došlo tam k nedostatku. Musíme zlepšit koordinaci. A to tak, aby byl celý postup vždy urychlen. Jak už řekla jedna z mých kolegyň, pro situaci, jaká panuje, e, jsou i politické důvody. A v zájmu žádné strany není, abychom takto postupovali i v budoucnu. Musíme zaručit základní potřeby a to mnohem rychleji, než tomu bylo v minulém roce. Musíme nabízet pomoc postiženým oblastem cíleněji. A když se na celou záležitost podíváme z pohledu občana, je potřeba říci, že k mnohému nedošlo. Mnoho křesťanských organizací se tam zapojilo proto, aby situaci zlepšili. Pokusili se pomoci lidem navrátit se do jejich všednodenního života a to samozřejmě musíme také odměnit. Musíme tyto organizace podpořit, ale potřebujeme také lepší koordinaci činností na evropské úrovni. A lepší opatření i na straně OSN. Nyní se dostáváme k situaci v Litvě a první řečník je pan Van Dálen. Paní předsedající, Litva je suverénním členským státem. Parlament a tato země hovoří o nových návrzích zákona, který se týká sexuální orientace a médií. Jde zde o demokracii. Při dvou příležitostech a prezident zabránil schválení této legislativy. Nyní se o ní ale opět hovoří a je těžké předvídat, kudy se to bude ubírat. Evropský parlament se zde dostává do popředí. Pokud jde o morální záležitosti, parlament zde zaujímá specifický postoj k tomu, jak je legislativa prezentována. Ještě ale bohužel nevíme, jak skutečně bude tato legislativa vypadat. Děkuji, pan Mikolášik. A děkuji, paní předsedkyně. Právo přijímat vnitrostátní právní předpisy má zákonodárný orgán daného státu a do tohoto práva suverénního státu není možné zasahovat. I Litva má toto suverénní právo. V kontextu EU je nutno připomenout, že definice manželství a rodiny patří pouze do rodinného práva jednotlivých členských států a Evropská unie v této oblasti nemá právo zasahovat. Ochrana rodiny, která vychovává děti a připravuje je na život, nesmí být vnímána negativně nebo diskriminačně. Takže pokud je o ochranu neplnoletých dětí, a je jasné, že Evropský parlament se nedávno shodnul na tom, že úmyslné překrucování informací může být nebezpečné při zneužívání důvěry a to je něco na to, na co musí stát reagovat. Ukazuje se, že neplnoleté děti si zaslouží zvláštní eh, ochranu před informacemi, které mohou být eh, nebezpečné pro jejich další rozvoj. Pan Landsbergis. Madam President, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já se, eh, bych se chtěl vyjádřit k rezoluci, která kritizuje za Litvu za to, že se nic nestalo. Já jsem si přál podáte eh, ústní pozměňovací návrh, který by zněl takto. Zatímco zasahování Evropského parlamentu do eh, procesu, který se odehrává v Národním parlamentu v rané fázi návrhu legislativy, je porušením principu subsidiarity členských zemí a tudíž eh, Evropský parlament staví do pozice, do pozice instituce, která se stále více řídí sovětskými praktikami. Záminka pro tuto rezoluci byla de facto, eh, zámínkou byla de facto pouze jedna změna navržena jedním poslancem v Národním parlamentu. Nicméně udělat z toho dokument Evropského parlamentu, to eh, není rozumné a dokonce se zde tvrdí, že takovýchto pozměňovacích návrhů je mnoho. Titul rezoluce obsahuje další absurditu. Hovoří o porušování. Tato není porušení, toto je pouze návrh jednoho člena parlamentu, nikoli o rozhodnutí parlamentu. Tato situace skutečně reflektuje velice malou kvalitu návrhu a také nedostatek odpovědnosti těch, kteří navrhli a představili tento dokument. Ten dokument skutečně je naprosto mizerný a já jsem hlasoval proti němu. Děkuji. A nyní ještě pan Hanen, eh, který je posledním řečníkem. Snad ještě stihneme oběd. Děkuji vám. Už několik desítek let členské země Evropské unie se pomalu eh, přibližují principům rovného zacházení, rovného postavení před eh, zákonem a tak dále. Takže já nevím, eh, pan Landsbergis nás připomněl, že toto je pouze návrh, to, co, návrh legislativní, to, co bylo předloženo na Litvě. My jsme také eh, v Británii měli podobné debaty, eh, to byl paragraf 26 eh, a já jsem byl taky proti příslušnému, příslušnému zákonu. A já si myslím, že zákon prostě není mechanismem toho, že někdo něco schvaluje nebo neschvaluje. To prostě tak to nejde. Já jsem, já nejsem eh, litevský poslanec. My tady můžeme hovořit o všem možném, ale eh, v podstatě tady hovoříme o citlivých záležitostech, které musí rozhodovat národní mechanismy, které jsou příslušné poněvadž všude máme parlamentní demokracii v celé 27. Děkuji vám. E, končím zasedání do 15. hodiny a děkuji také našim e, tlumočníkům za trpělivost.